a potom bude krátká pauza na večeři a potom e, večerní zasedání od 21 do 23 hodin. E, pořad jednání e, byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu a já vám přeji šťastnou cestu domů.